moderování parlamentního zasedání. A nyní přicházíme k hlasování o víceletém finančním rámci. Je to jmenovité hlasování, kde je nezbytná kvalifikovaná většina. Zahojí hlasování. Haben alle kolegy... Hlasovali všichni kolegové a všechny kolegyně. Ptám se ještě jednou. Hlasovali všichni? V tom případě končím hlasování. Zpráva byla přijata. A dostáváme se ke zprávě pana Treskovského. Pozměňovací návrh číslo 1. Všechny pozměňovací návrhy je třeba odhlasovávat jmenovitým hlasováním, takže pozměňovací návrh 1, zahajuji k němu hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Dvojka originálního textu, původního textu, tedy zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 2, jmenovité hlasování, zahoji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 3, zahoji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Původní text číslo 3. Zahoj hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. E, čtyřka původního textu. Zahoj hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Na zdraví. Ještě jednou. Přijato. No, teď už to ale stačilo. Pozměňovací návrh číslo čtyři. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 5. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Zamítnuto. E, číslo pět původního textu. Zahoji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Číslo 6 původního textu. Zahoji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. A nyní pozměňovací návrh číslo 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. A nyní se tedy dostáváme. Prosím pěkně, pane Karas. Musím jenom sdělit, že při Nemohl jsem se účastnit žádného hlasování, protože můj hlasovací přístroj nefunguje. Prostě nemohl jsem hlasovat. Uvedeme to do zápisu, pane Karasi, a nyní přistoupíme k jmenovitému hlasování bez pana Karase. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. A návrh návrh zprávy byl přijat. A nyní se dostáváme ke zprávě pana kolegy Lavia. Návrh opravného rozpočtu jmenovité hlasování. Zahajují hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. A návrh byl přijat. A potom ještě jednou zpráva pana Lavia. Návrh opravného rozpočtu číslo 8. Hlasujte, prosím. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Zpráva byla přijatá. Blahopřeji panu zpravodaji a nyní se dostáváme ke zprávě pana Plenkoviče. Podle článku 138 jednacího řádu má nejprve slovo pan zpravodaj. Kde ho máme? pane předsedo. Jedná se o zprávu, u níž jsme nepočítali s žádnou rozpravou. A chtěl bych poděkovat frakci EPP za důvěru. Vlastně první zástupce Chorvatska měl za úkol vypracovat zprávu a doufám, že to bude ve prospěch Španělska. Děkuji vám, pane kolego, velice mě těší, že děkujete EPP. Já jsem ale informován o tom, že celý parlament jmenuje zpravodaje, ne jednotlivé frakce, ale přesto je hezké, že jste poděkoval. Přistoupíme ke jmenovitému hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Hlasování je u konce a zpráva byla přijata. Blahopřeji panu kolegovi Plenkovičovi. Nyní se dostáváme ke zprávě paní kolegyně Pak vytvoření eh, programu Erasmus pro všechny. Nejprve celý blok číslo jedna, kdo je pro, proti, držel se, přijato. Tím odpadají pozňovací návrhy a teď se dostáváme k návrhu komise. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A není legislativní usnesení, je jmenovité hlasování, zahajují hlasování. Všichni hlasovali? Ano, hlasování je u konce. A zpráva byla přijata. Srdečně blahopřeji kolegyni Pak. Paní Kosta vypracovala zprávu o vytvoření programu Tvůrčí Evropa. Budeme hlasovat o celém eh, bloku číslo jedna, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. Blok číslo dva odpadá, budeme hlasovat o pozměněném návrhu komise, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato legislativní usnesení a nyní zahajují jmenovité hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. A zpráva byla přijata. Blahopřeji panu, paní zpravodajce, paní Kosta. Omlouvá se pan předseda. Nyní se dostáváme ke zprávě Hanu Takula. Zpravodaji prosí o možnost vyjádřit se k postupu. Prosím, pane Tokula. Takula. Děkuji, eh, pane předsedo. Já eh, jsem zpravodajem pro program pro občany eh, a proto musím dosvědčit, že toto se týká také cíle, který je spojen s kulturou a dějinami podle článku 127, 167 smlouvu o Evropské eh, unii. Jedná se o legislativní základ, který by mě se měl uplatnit na tuto věc jediný důvod, proč se vzdal Evropský parlament svého stanoviska ohledně dvojí právní základny a pokud se týče o spolurozhodování a porod přijal tento postup, který navrhovala komise podle článku 352, bylo přání parlamentu vyhnout se složitému platové složité platové situaci, což by poškodilo tento program. Proto bych chtěl také upozornit ehm, členy Evropského parlamentu, že rozhodně si nepřejeme, aby se taková situace znovu odehrála. Proto bych chtěl, aby toto prohlášení bylo přílohou k legislativnímu usnesení. Děkuji. Dobře, moc krát děkuji, pane Takola. A nyní pozměňovací návrh číslo jedna, který se týká právního základu. Kdo je pro? Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti? zdržel se, pozměňovací návrhy 2 až 106 tím pádem odpadají a nyní jmenovité hlasování na závěr zahajuji toto hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. A zpráva byla přijata. Teď se dostáváme ke zprávě paní Valean, pana Rike a paní Alaja Sender. Nejprve kompromis, je to pozměňovací návrh 135, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Všechny ostatní pozměňovací návrhy odpadají. A nyní návrh komise, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, návrh byl přijat. A nyní legislativní usnesení, jmenovité hlasování, zahajují toto hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Zpráva byla přijata. Dostáváme se ke zprávě autorů Komus Cakos Eduk. Nejprve má slovo pan Komus Cakos. Prosím. Děkuji. Po dvou a půl letech velice usilovné práce dnes hlasujeme. A je to hlasování, které bude znamenat velký krok kvalitativní vpřed, pokud je o transevropskou dopravní síť, bude to posílení konkurenční schopnosti eh, rozvoje a pracovních příležitostí. To všechno se dosáhne eh, s těmi mm, Connection Europe. Týká se to vlastně všech občanů Evropy. Je to důležité také pro soudržnost. A konkrétně se to týká zemí, jako je moje které musí řešit otázky velké nezaměstnanosti a důsledku recese. Proto chci všem poděkovat za vynaloženou práci. Děkuji, pane Komulcakusi. A budeme hlasovat o bloku číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Všechny ostatní pozměňovací návrhy odpadají. E, přejdeme k pozměněnému návrhu komise. Kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato legislativní usnesení. Zahajují jmenovité hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. A přijato. Dostáváme se ke zprávě pana De Castro. Budeme hlasovat o bloku číslo jedna, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Tím pádem odpadá blok 2, pozměněný návrh komise, kde je pro, proti, držel se, přijato. Legislativní usnesení při jménovitém hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat. Blahopřeji panu De Castro a nyní se dostáváme ke zprávě pana Šolce. Týká se to veřejných zakázek. Je to jmenovité hlasování, jejich hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Přijato. Blahopřeji panu Šolcovi. A nyní se dostáváme ke zprávě pana kolegy Grote. To jednotlivé hlasování, kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti? Zdržel se? Zpráva byla přijata. Blahopřeji panu zpravodajovi. A nyní se dostáváme ke zprávě pana kolegy Remka. Je to doplňkově výzkumný program pro projekt ITER. Pozměňovací návrhy příslušného výboru 1 až 7, 9 až 16, 18 až 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pokud chcete, ověříme to pozměňovací návrh 8, elektronické hlasování. Hlasování je u konce. Bylo to těsné, ale návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 35 a 31 oba odpadají. Pozměňovací návrh 32, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 17, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Návrh 33 odpadá. 34, kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl zamítnut. 28, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 29, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 30. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. A návrh byl zamítnut. Takto pozměňovný návrh komise, kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. A nyní návrh legislativního usnesení. Tady mám jenom eh, pozměňovací návrh 27. Eh, hlasujte prosím, všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Zamítnuto. A nyní celé legislativní usesení jmeno, zahajují jmenovité hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Blahopřeji panu zpravodaji Remkovi, návrh byl přijat a nyní se dostáváme ke zprávě pana Skinnera. Pozměňovací návrhy příslušného výboru, kdo je pro? Tak to nemohu skonstatovat. Ptám se ještě jednou, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijaty. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 90. jmenovité hlasování. Hlasujte, prosím. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. A návrh byl zamítnut. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Pozměňovací návrh 91D. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrhy 24 až 32 výboru. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrhy byly přijaty. 92D. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrhy 33 až 38. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijaty. Pozměňovací návrhy 93 až 96. Jmenovité hlasování. Zahajují hlasování. Hlasování je u konce. Všichni hlasovali. Tak teď. A e, návrhy byly zamítnuty. Omlouvám se, říká pan předseda. 101 revidovaný. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat, ale dámy a pánové, zdá se, že eh, stoupá údava vaší pravé paže a pro mě je těžké eh, zjistit hlasování. 97, kdo je pro? Kdo je proti? No, teď je to pěkné. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 98. Jmenovité hlasování. Zahají hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. A návrh byl zamítnut. Dostáváme se k návrhu 99. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. 68 a 69. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 100D. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 81. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 89D. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Dostáváme se nejprve k pozměněnému návrhu komise. Bude to jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Přijato a není legislativní usnesení také to bude jmenovité hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Přijato. Teď se dostáváme ke zprávě pana kolegy Krámera. Pozměňovací návrhy výboru. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržuje se? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 6. První část. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. To musím nechat zkontrolovat, čili druhá část elektronicky. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. A dostáváme se k pozměňovací návrhu 10.1. Kdo je pro? Proti? To tedy nejsem schopen přehlednout. Znovu se ptám. 10.1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 27. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 28 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 10, druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 33 pro, proti, zdržel se, přijato 18 pro. Promiňte, ten odpadá, protože 33 byla přijata, v tom případě 18 odpadá, čili 29 jmenovité hlasování, které tímto zahájí. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 30 Rovněž jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Zamítnuto. A nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato 31. Jmenovité hlasování. Zahajuji jmenovité hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto. A teď se dostáváme k 32. A rovněž jmenovité hlasování. Zahajuji jmenovité hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto. A nyní e, takto změněný návrh komise. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Přijato. Legislativní usnesení, jmenovité hlasování. Zahoji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. No, zpráva pana Krámera byla přijata, srdečně mu blahopřeji. A nyní se dostáváme ke zprávě pana Čičestra. Eh, pozměňovací návrh příslušného výboru. Kdo je pro? Ještě jednou, kdo je pro? Proti. Zdržel se, přijato. 39, jmenovité hlasování. Zahoji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 40, jmenovité hlasování. Zahoji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. A nyní se dostáváme k 1.40, rovněž jmenovité hlasování. Zahajuji jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 42. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 25 pro ne, omlouvám se. 2,40 eh, byl přijat, čili eh, další 25 odpadá. Nyní 38 jmenovité hlasování. Zahojí jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Takto změněný návrh komise. Kdo je pro? Proti. Zdržel se přijato a legislativní usnesení, jmenovité hlasování, zahoj hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zpráva byla přijata.